Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, Wim van de Kamp. Ça... Eh, dobrý den. Ano, zatím uh, máme čas, dodržujeme náš čas, protože podle francouzského systému uh, to měříme po čtvrt hodinách a zatím tady máte ještě na čas, čas. Eh, návrh programu můžeme schválit, pokud nemáte žádné námitky. Vidím, že námitky nejsou. A předsednictví pro vás má několik sdělení. Nejprve bych chtěla poskytnout zpětnou vazbu z posledního eh, zasedání eh, CESE c'est lundi pour tout le monde. J'ai fait une erreur. Je ne vais pas donner les informations de la CCC maintenant, je les réserve. Uh, takže tyto informace o CCC budu uh, poskytovat na koordinátorech a nebudu je sdělovat v tuto chvíli. Uh, zápis z 31. srpna může být schválen, pokud nebudete mít žádné námitky, nejsou zde námitky. Sdělení předsedkyně velmi jednoduše bych chtěla sdělit, že budeme organizovat první akci výboru TRAN 11. října. Je to občanská akce, poprvé v Evropském parlamentu. Dojde k tomu, že komise otevírá své dveře a otevírá skutečně demokratickou diskuzi o dopravních sítích se všemi občany Celá Evropa k nám tedy bude zhlížet, protože tato konference bude vysílána přes sociální sítě a e, já doufám, že se objevíte na této evropské akci a e, že a to ve hojném počtu. Takže prosím e, do 26 prosím sdělte svůj záměr se účastnit a nyní přejdeme k následujícímu bodu našeho programu a budeme hlasovat. Vydejte si prosím své karty, abychom ověřili, eh, zda máme kvórum. Hlasujeme. Končím hlasování a konstatuji, že skutečně máme potřebný počet eh, hlasů přítomných poslanců a budeme tady hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o mezinárodní zprávě oceánů. Zpráva paní Monteiro. Dobrý den, paní Monteiro. A eh, Jste nervózní? Ne? Dobře, můžeme začít hlasovat. Já jsem ve velké formě, to vám říkám předem. Takže začneme hlasovat. Nejprve tady máme kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A kompromis 1 je tímto schválen. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Poslanecí návrh 12 byl tímto schválen. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh 13 byl schválen. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A pozměňovací návrh 14 je schválen. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 16 byl schválen. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A ověříme. Vidím, že všichni jsou ve formě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 je schválen. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Kompromis 2 byl schválen. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pane Kaputo, to je váš pozměňovací návrh, takže gratuluji. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 29, kdo je pro? proti, zdrželi se, 29 byl zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schválen. Pět, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis šest Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis sedm Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A 54. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. 54 byl schválen. 60, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Pozměňovací návrh 60 byl schválen. 61. Pan Kamp. Přejete si ověřit 60. Dobře, takže tím zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 60, 19 pro, 14 proti schváleno. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 63, Chcete prověřit 62? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to stejné, 19 pro, je to schváleno. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. 73. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Poslední návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5, kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. plus 31, zdrželi se dva. Gratuluji, paní Montero, vaše zpráva byla schválena velkou většinou. Nyní budeme pokračovat s hlasováním a nyní se budeme zabývat přizpůsobením několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu článkům 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Zpravodajem je pan George Mayer. Pustíme se do hlasování. Nyní hlasujeme unblock o pozměňovacích návrhech z 44 eh, až 88, eh, kde pro. Pardon, 98, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto unblock. Pozměňovací návrh 99, kdo je pro? Takže 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrhy 1 až 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? musíme ověřit, nebylo to jasné. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Pozměňovací návrhy 1 až 43 byly schváleny. Pokračujeme. Dále 109 až 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom uh, eh, poslanecí návrh 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. 112, eh, kdo je pro? Proti? Stačili se? Schváleno. 113, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 114, schváleno. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poznací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 118 až 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 121 byl schválen. Závěrečné hlasování o celém textu. Pan Golniš? Omlouvám se, paní předsedkyně, můžu se mýlit, ale mám dojem, že jsme nehlasovali eh, o eh, pozměňovacích návrzích 101 až 106. A vy jste hlasovala až po 98 a 99 a potom jsme přeskočili eh, pozměňovací návrhy 100 eh, až 106 nebo 101 až 106. Mám dojem, že to tak je. Pane Golniš, eh, když jsem hlasovala o souboru pozměňovacích návrhů, tak to bylo nejprve 44 až 99 eh, a potom 100 až 106, takže to bylo schváleno. já jsem, omlouvám se, měl jsem tam, že jste to nezmínila. Ano, eh, hlasovali jsme o tom a bylo to schváleno. Eh, opět tady se vracíme k hlasování, závěrečné hlasování. Otevírám závěrečné hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. 22 hlasů bylo pro, jeden se zdržel. Děkuji. A budeme pokračovat. Tímto končím hlasování a nyní přejdeme ke zprávě o urychlení inovací v oblasti čisté energie. Je to stanovisko výboru ITRE. Naší zpravodajkou je paní Izabela de Monte. Já ji tímto zdravím. Uděluji vám slovo a po vás udělím nejprve slovo stínovým zpravodajům a potom dalším, kteří si budou přát vzít slovo a poté vyzvu zástupce komise, aby se chopili slova a uh, vy budete mít tady slovo závěrem. Uh, a nyní máte slovo vy, paní zpravodajko. Mm, Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové. Předložená strategie má za cíl urychlit inovace v oblasti čisté energie, což je velmi důležité pro Evropu, zejména po dosažení pařížské dohody nám vždy šlo o boji proti klimatickým změnám a také o obnovitelné zdroje, zejména v dopravě a v oblasti budov. Tato strategie povede k tomu, že i nadále můžeme celosvětově sehrávat vedoucí úlohu a pracovat i pomocí soukromých investic. Chceme tedy vytvořit dobré podmínky pro investice. Musíme otevřít přístup do evropských fondů, vytvořit nové možnosti. Zde je naším cílem ekonomika, která bude nízkouhlíková a jde také o nalezení nových metod pro skladování energie. Evropská unie musí spolupracovat s členskými státy a s malými a velkými podniky v členských státech, tak abychom mohli využívat veškeré inovace. K dosažení našich cílů bychom se měli nejdříve soustředit na oblast dopravy. Často se to opakuje, již jsme to slyšeli mnohokrát, ale pouze tak můžeme přispět ke snížení emisí CO2. Začněme městskou mobilitou. Měla by být udržitelnější, efektivnější, tedy autonomní automobily, jako takové heslo, ale to je třeba také podporovat inovace, které jsou slibné, ne pouze čisté. Inteligentní města, která jsou navzájem propojená. Bezpečnost v dopravě a také ochrana zdraví, to jsou vše velice důležité oblasti. Na závěry pouze dodám několik slov o cestovním ruchu. Každoročně cestuje mnohem více lidí, což je pozitivní, ale přístup k veřejné dopravě je stále ještě malý. Je tedy zlepšit třeba zlepšit efektivitu v oblasti dopravy, neboť pouze tak můžeme mít konkrétní výsledky v neposlední řadě také v trvale udržitelném cestovním ruchu. Jsem velice zvědavá na vaše podněty, na vaše návrhy a doufám, že se nám společně podaří přinést dobrý příspěvek pro čistou energii. Děkuji. A slovo má paní Klun. Thank you very much and thank you the rapporteur. Děkuji pěkně, děkuji paní zpravodajkyni za tento příspěvek. Je evidentní, že pro boj proti klimatické změně je e, tato snaha, která zde byla zmíněna, velice důležitá. E, při výrobě energií e, se generuje asi 80 všech skleníkových plynů. Je zapotřebí dalšího pokroku, abychom dosáhli cílů do roku 2030 a cílů do roku 2050, pokud je o snížení emisí skleníkových plynů. To znamená, že tato iniciativa je velice vítaná. Je potřeba všechna tato úsilí zrychlit a k tomu může přispět i tento výbor, o čem se čítá to stanovisko. Klimatická změna si žádá rychlou odezvu. Musíme rychleji přejít ke konkurenceschopné ekonomice založené na nízkouhlíkových emisích. Chceme samozřejmě zároveň zvyšovat blaho obyvatel, zvyšovat kvalitu života a také otevřít nové cesty pro hospodářské příležitosti, nejenom pokud jde o malé a střední podniky. Evropa eh, je v čele těchto snah, ať už jde o eh, nové stavby, o dopravu a tak dále. Víme, že obnovitelné zdroje jsou ve větší míře stále konkurenceschopnější, nicméně je potřeba se rychleji přizpůsobovat stávajícím eh, systémům, eh, ať už eh, v oblasti dopravy či v oblasti stavebnictví. Musíme akcentovat potřeby regionů, měst, podniků. Musíme zintenzivnit investice a budovat obchodní modely, které budou založeny právě na využívání čistých eko, eh, energií. Eh, chceme dosáhnout eh, nulové hodnoty, tak jak jsme se stanovili, a s tím samozřejmě souvisí potřeba dalších investic a inovací v této oblasti. oblasti. Jsou to oblasti, které musíme posílit a myslím si, že to jsou právě oblasti, které v, tomto, v této zprávě musí být akcentovány. Myslíme si, že ve všech legislativních návrzích musí být potřeba zrychleného úsilí v oblasti využívání čistých energií e, ještě více akcentována. Pokud chceme ve všech členských státech e, snížit emise uhlíků, vyžádá se to jak inovace, tak digitální řešení a rozvoj eh, chytrých dopravních služeb. Elektromobilita samozřejmě eh, souvisí s eh, potřebou vývoje nových baterií, které budou mít kratší dobu dobíjení a které budou mít také delší životnost. Musíme zvýšit kompetenci v celé této inovaci, pardon, oblasti a k tomu jsou samozřejmě potřeba také inovace. Musíme využít pákového efektu, abychom zajistili to, že budeme pokračovat směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Systémy městské dopravy musí ve stále větší míře využívat digitálních technologií. Takže budeme v tímto směrem rozvíjet eh, obsah tohoto stanoviska společně s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Foster, EKR. Ehm, budete hovořit za EKR? Ne, nebudete? Dobře. Eh, Alde? Slovo má pan Telička. Uh, you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Nejprve bych se rád ne, omluvil bych kolegu Josefa Radoše, eh, který, kterému se spozdil let to je bohužel eh, nevýhoda těch vzdálenějších eh, oblastí. Nicméně požádal mě, abych eh, pohovořil jeho jménem. Takže kolegyně a kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval paní Demonte za velice dobré stanovisko, které obráží význam dopravního sektoru, pokud jde o přechod k se, ke společnosti s nízkouhlíkovými emisemi. Ve stanovisku se Eh, nabízí eh, nebo navrhuje vytvoření eh, nástroje pro čistou energii. Je to nový přístup, který by propojil energetiku, digitální technologie a dopravu. Jak uvádí Josef Radoš, toto je vítaná iniciativa. Dovolte, abych zdůraznil úlohu Eh, vzdálených a odlehlých eh, oblastí, horských oblastí, které v tomto stanovisku nejsou uvedeny. Komise by se měla soustředit eh, na dostupné financování, kterého by se dalo využívat pro rozvoj elektromobility a integrovanou dopravu, ne pouze v městských, ale i v příměstských a venkovských oblastech. Tyto venkovské oblasti jsou trochu zanedbávány. Eh, výzkum a inovace eh, počíva, počítá s cestovní mapou a eh, s mechanismy řízení a zprávy, které umožní urychlenější nebo urychlené využívání inovací. Domníváme se, že jsou tady stále více akcentovány městské oblasti, ale venkovské oblasti mají také potenciál pro rozvoj v oblasti dopravy inteligentní vesnice zatím tady nejsou zmenovány. Je to teritoriálně velice eh, citlivé téma, protože se musíme zaměřovat také na eh, venkovské oblasti. Na to nesmím zapomínat. Abychom zlepšili kvalitu života ve venkovských oblastech, eh, musíme se dělit o své osvědčené postupy, pokud jde o inkluzivní projekty a další. A na závěr, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rád bych uvedl, že jediným způsobem, jak udržet mladé lidi na venkově, je poskytovat jim nové příležitosti, nové pracovní možnosti, dobré spojení s hlavními městy a s městy vůbec eh, eh, rozvíjet eh, digitální technologie, včetně širokopásmového připojení. Takže tolik obsah příspěvku, který chtěl dnes přednést pan Radoš. Děkuji. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Děkuji. Děkuji také paní zpravodajce. Náš stínový zpravodaj Bas Eckholt To není. Já bych proto několik poznámek z mé strany. Právě ve městech je doprava odpovědná za 70 veškerých škodlivých emisí. Víme, že doprava je jediným sektorem, kde emise narostly. Tedy bez změny mobility se nám nepodaří zastavit klimatické změny, ale chceme je zastavit, na tom se všichni shodneme ale bohužel v těch konkrétních činech na těch se tolik neschodujeme. Nyní máme situaci, kdy veškeří ministři dopravy EU se 5.10.2015 shodlo na tom, že je třeba více než polovinu nákladní dopravy ve městech přeložit na elektricky eh, poháněná dopravní auta. Představte si ty města jako Paříž, Londýn, Madrid, že 50% kamionů bude pryč, ale spotřebitel si toho nevšimne, neboť eh, ta možnost přepravovat zboží bude, ale emise nebudou. Ovšem, tyto takzvané cargo bags, ty takzvaná mm, kola transportní, jsou schopni skutečně transportovat velké náklady, ale nedostávají vůbec žádné subvence. Je to naprosto čistý způsob dopravy. Víme, že hodnoty, které nastavuje komise jako evropskou legislativu, ve většině městech není možné dodržet. Pokud bychom ale skutečně mohli kamiony nahradit takovýmito dopravními koly, tak by změna byla velká. Elektromobilita, skvělé téma, hovoří se o tom již dvě roky ale ve většině případů eh, jde pouze o elektromobily, elektroauta, ale elektromobilita jde dál. Já už jsem tady hovořil o těch nákladních kolech a rád cituji Hans-Jogena Fogela, mnichovského starostu, ten řekl již pět, 45 lety, že auto vraždí naše města. I kdyby veškerá auta byla na elektřinu a veškerá elektřina z obnovitelných zdrojů, tak by to vraždění měst pokračovalo dál. A kdo si to přeje? Já ne. Je třeba tedy nejen zredukovat emice, ale také počet automobilů. A pokud dřívější ministr dopravy v Německu, který byl, měl velmi rád auta a řekl, že 50 procent vzdálenosti, po kterých se jezdí v Německu, je méně než 6 kilometrů, no tak to již naznačuje ten správný směr. Měli by se říct komise, aby se nedívala pouze na silnice, ale také na to, kde jsou mezery v železniční síti, například berlin Vroclav, 300 kilometrů tam jede lokomotiva na diesel, protože nemáme 100 milionů pro asi 50 kilometrů, nejsme schopni elektrifikovat tuto trať, což by znamenalo velké snížení emisí. Ale německá vláda klidně vydá 4 miliardy na elektroauta, ale 100 miliony proto, aby se elektrifikovala trať, nemá. To se musí změnit a komise na to musí, měla by na to tlačit. Ty kofinancované projekty by měly mít také vždy stejný efekt. Tady bych si přála, aby komise více dbala na tento aspekt. Nestačí, že země řekne, že něco udělá, ale ta, ten správný směr je to, že se bude skutečně investovat do elektromobility. Děkuji. Není pan Kaputo? Já bych rád poděkoval kolegyni Zabele de Monte, která odvedla hodně práce na uh, tomto stanovisku, které je zapotřebí. Pro budoucnost Evropy bez uh, vysokých emisí je rozvoj čisté energie samozřejmě uh, naprosto nezbytný. Inovace jsou zcela nezbytné, stejně jako vývoj. Chceme také financovat a rozvíjet e, výzkum. Tento výbor se e, o to zasazuje již po dlouhou dobu. E, chceme zlepšovat budování sítí ve městě. K tomu je zapotřebí samozřejmě inovací a vývoje, ale není to vše, protože jsou tady potřeba pracovní místa, která zachovají udržitelnost. A v mnoha zemích mimo Evropskou unii eh, dosáhly větších úspěchů v této oblasti. Domníváme se, že je velice významné, aby komise investovala, a to prioritně, do, této, eh, do všech těchto inovací a rozvoje, a aby Eh, poskytla adekvátní financování, finanční prostředky, eh, které umožní eh, také privátní investice. Děkuji. A, a, a ještě je tady jeden poslanec, kterého jsem přehlédla. Máte slovo a děkuji. Nebudu příliš dlouho hovořit. Myslím si, že to téma je nesmírně zajímavé a významné a já bych zdůraznil pouze jednu věc kterou bude asi zpravodaj eh, řešit. Eh, tady je snaha vyhnout se eh, emisím uhlíků v dopravě a ehm, Velmi často se tady podporuje v té souvislosti elektromobil, ehm, aby se mm, tedy ehm, snížil globální provoz nákladních vozidel a tak dále. Ale elektřina to není zdroj Eh, elektřiny. Eh, je to pouze vektor no, a proto je potřeba elektřinu vyrobit v mm, tepelných elektrárnách například a tam není pozitivní výsledek, pokud jde o emise eh, oxidu uhličitého. A nebo je elektřina vyráběna v jaderných elektrárnách a tam jsou samozřejmě různé tlaky a odpor proti tomu, protože jaderná elektřina je samozřejmě nebezpečná Ovšem já si myslím, že musíme být velmi realističtí a myslím si, že bychom se měli snažit, já bydlím eh, konkrétně v pařížské oblasti a my bychom měli usilovat o opatření, která by umožnila plynulejší dopravu, abychom zabránili zácpám které eh, opravdu vedou ke ztrátám času, eh, zvyšují emoce a také nervozitu a agresivitu obyvatel a tak dále. Takže to je jediná poznámka, kterou jsem tady chtěl zmínit. Děkuji. Děkuji. A nyní se obracím na komisi a uděluje vám slovo. Ono je velmi důležité, abychom eh, přihlédli k názvu, protože tady jde o inovace v oblasti čistých energií a e, čisté energie mnoho nemáme. Máme větrnou energii, solární energii, které jsou skutečně čisté, protože tam nedochází k žádným emisím. Ovšem v tuto chvíli v Evropě diskutujeme o tom, že všichni by si přáli e, elektromobily. Ovšem um, filiálky na výrobu elektromobilů v tuto chvíli nejsou um, um, připraveny, nejsou dostatečně vzdělaní zaměstnanci a eh, nejde přece jen o elektřinu, máme tady také plyn, eh, vodík a tak dále, takže eh, tady je opravdu takový mix který se bude rozvíjet a budoucnost dopravy, o tom jistě budeme ještě hovořit, nebo vozidlo zítřka nebude pouze čisté, ale bude také sdílené. Takže když hovoříme o inovacích, tak hovoříme také o autonomních vozidlech. Takže všechny tyto převraty e, v oblasti dopravy, energie a tak dále budou velice zajímavé. A vy máte pravdu, pane Kaputo, když tady hovoříte o skutečných investicích, protože pokud dnes nebudeme uskutečňovat e, opravdové investice, nezaměříme se na inovace, tak e, jistě Eh, tady eh, to ovlivní ty budoucí eh, generace a bude tady úplně nová mobilita. To vše musíme mít pod kontrolou. A nyní má slovo zástupce Evropské komise. Máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. My bychom rádi poděkovali jménem komisí paní Izabel Demonte za návrh stanoviska ke sdělení o urychlení inovací v oblasti čisté energie. Návrhy obsažené v tomto stanovisku jménem eh, výboru pro dopravu jsou významnou iniciativou a my budeme eh, určitě spolupracovat při implementaci tohoto sdělení. Jde především o zlepšení eh, přístupu občanů k řešením bezuhlíkových zdroj energie. Jsou tady klíčové faktory, které mohou urychlit inovace v oblasti čistých energií, ať už je to eh, inteligentní eh, služby inteligentní mobility či eh, uchovávání energie nejsou obsaženy pouze v tomto stanovisku, ale jsou také v agendě STRIA, kterou která byla přijata v eh, květnu 2017. Pr- pracovní program 2020, 18-20 nás bude také podporovat. Musíme zintenzivnit inovace eh, v oblasti eh, čistých energií. To jsou si všichni vědomi a Evropská pardon, iniciativa pro Eh, inovace Evropské eh, rady eh, také vydá ještě své stanovisko. Počítá se s konkrétními akcemi jak v pracovním programu 1820 Horizontu 2020 a také v cestovní mapě Stria. Tyto iniciativy jsou samozřejmě um, orientovány i na venkovské oblasti je zapotřebí koordinovat přístup eh, mezi členskými státy a všemi zainteresovanými subjekty v, v oblasti vývoje a iniciativ souvisejících s touto tematikou. Ne, děkuji a slovo má zpravodajka paní Del Monte. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, kolegům a také komisi Zmínili se zajímavé aspekty, například vytvoření nových obchodních modelů, vytvoření investic do čistých energií a jak jsem již uvedla na úvod, toto celé e, opětovně povede k vytváření více inovací. Dále potřebujeme přístup bottom-up, tedy ze stola nahoru. Musíme začít od uživatele užitek z tohoto musí mít nejen velké koncerny, ale také malé a střední podniky. Ty musíme silněji zapojit. Musíme nalézt nové aktéry pro posílení efektivnosti a větší sílení, a to nejenom dnes, ale i v budoucnosti. Vidím to stejně tak, jak to popsal kolega Terička, že je důležité v horských oblastech, ve venkovských oblastech, ve stálených oblastech, provádět investice tak, abychom měli propojené služby a propojené možnosti dopravy. Což povede k tomu, že lidé se nebudou tolik přesouvat z měst, z, promiňte, z venkova do měst. Což opět souvisí i s tím, že města jsou přehlcena, jsou zahlcena dopravou, jak osobní, tak nákladní. Také sdílím názor, že investice by měly jít prostřednictvím fondu EFSI. A čisté energie to neznamená pouze tu energii, která je dodávána. Musíme také vždy hledat na to, odkud ta energie pokází, jak se vyrábí. Tedy jak byla například vyrobena elektřina. Bylo to z fosilních eh, zdrojů či ne. Takže toto vše bude velice zajímavé podněty. Já je využiju k tomu, abych ještě obohatila svůj text. Děkuji všem kolegům a e, do textu to zapracuji. Závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. října v poledne a nyní se dostaneme k dalšímu bodu na programu a tady jde o zprávu e, zachraňovat životy a zvyšovat bezpečnost vozidel v Evropě. E, zpravodajem je pan Koš a to, to je skutečně prioritní záležitost. Je tady opravdu neuvěřitelné číslo 120 tisíc životů každý rok je zmařeno na našich silnicích. Jsou to skutečná lidská dramata a, a za každou osobu, která zahyne na silnicích, je sedm zraněných, takže toto je opravdu velká priorita našeho výboru a já uděluji eh, slovo panu Kochovi a poté dám slovo stínovým zpravodajům a požádám o slovo také komisi. Nyní má slovo zpravodaj pan Koch. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za vlídná slova na úvod. Milé kolegyně, milí kolegové, před týdnem na, během jednoho jiného dne v Německu tři nákladní automobily vjeli do konce zácpy. To bylo katastrofální a nouzový eh, asistent pro brždění by tomu dokázal zabránit. V neděli nedaleko domova mého, kde bydlím, eh, sjel eh, nákladní automobil ze silnice, převrátil se a jeho řidič byl vymrštěn z vozidla a i hned zemřel. Mm, asistent pro udržování mm, vozidla na silnici by tomu to býval zabránil. To jsou dva příklady, které mi ukazují, že jsme na dobré cestě, když chceme, aby asistenční systémy byly sériovým vybavením vozidel. Nejdříve chci velice poděkovat všem kolegům a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, neboť eh, přišli s velice dobrými podněty, které já velice rád zapracuji do kompromisu a respektive jsem některé již do kompromisu zapracoval. Celkově bylo předloženo 226, 77 návrhů od kolegů z EAP, 52 od sociálních demokratů, 31 návrhů předložila ALDE, 10 EKR, 20 zelení, 23 eh, strana D-Linke a 13 ENF. Já jsem sám předložil 16 návrhů z vodu nepřesného překladu z Němčiny do angličtiny. To, co je v rumunském textu, bohužel zkontrolovat nemohu. Jeden typický příklad. V mé německé původní verzi hovořím o asistentovi, který dokáže tedy udržet vozidlo na silnici. Angličtiny to bylo přeloženo ne přesně departure warning assistant. To je ovšem asistent, který upozorňuje pouze na to, že někdo opouští tu silnici, ale asistent, který udrží silnice a vozidlo práze skutečně za řidiče zasáhne a vrátí ho zpět. Na základě všech návrhů předložím eh, velkou řadu kompromisů, která dokáže zohlednit ten všechny předložené návrhy. Děkuji za skvělé myšlenky kolegů a kolegyň a skutečně je mohu většinově podpořit. Konkrétně to znamená za prvé. Velmi se shodneme zejména na tom, že osoby s omezenou mobilitou nebo lidé s postižením potřebují speciální zohlednění. Týká se to například otázky toho, jak budou hlasité varovné signály dále. Ochrana údajů musí hrát zásadní roli. Jednak je důležité schromažďovat údaje, které se použijí pro to, abychom se vyhnuli budoucím nehodám. Ovšem na druhou stranu tato data musí zůstat anonymní a jejich používání musí být omezeno. Dále infrastruktury pro řidiče a dále doplňující požadavky na nákladní vozidla. Některé pozměňovací návrhy bohužel nemohu podpořit, ale i za něj jsem věčný, neboť mě byly to vždy jakési podněty pro zamyšlení. Některé odmítám, či jsem nezohlednil, protože za prvé nemají co dočinění s touto zprávou, za druhé dávají této zprávě silanou orientaci a za třetí pokládají tuto zprávu z vlastní necity za zcela zbytečnou. Já jsem to velmi zvážil a dospěl jsem k výsledku, že pozměňovací návrhy či jejich části, které navrhují nějaké roky, údaje o rocích, nezohledním. Neboť abychom tam uváděli nějaké roky, dokdy přesně mají být závazně zaveden jakýsi asistenční systém, tak toto jsem ze své zprávy vědomě vypustil. Někteří kolegové skutečně ovšem navrhují konkrétní časová okna a mně se zdá, že je zvolili poněkud své volně. Milí kolegové, necháte mě, pejte mě špatně, i já jsem proto, abychom měli cíle vědomé lhůty pro realizaci. Ale něco takového by nemělo být podle mě stanoveno v naší zprávě z vlastní iniciativy. Jinak by to bylo nedůsledné, neboť by to platilo pouze pro někoho, pro určité asistenční systémy, pro jiné asistenční systémy by to pak neplatilo. Neboť eh, zralí, eh, tyto asistenční systémy jsou všichni ve stádu, že mohou být uvedeny na trh. A pak, jestli ještě důležitější argument, měli bychom legislativní návrh přepracovávání směrnice o bezpečnosti na silnicích požadovat eh, na počátku příštího roku. Tam je potom to správné místo, časové okno, to celé znovu zpracovat. V rámci tohoto legislativního procesu budeme moci, pokud to, co Unie navrhne, nebude pro nás příliš ambiciozní, předložit konkrétní návrhy v těch již konkrétních kapitolách a článcích. V rámci dnešní zprávy bychom se měli pokusit se dohodnout zejména na tom, jaké asistenční systémy by měly být závazně dávány do nových automobilů, tedy jakožto sériové vybavení. Dále problematické jsou pro mě veškeré návrhy, které namísto toho, aby asistenční systémy byly povinné, chtějí vytvořit pouze pobítky. Pokud tady budeme mít pouze pobítku pro to, aby se používaly asistenční systémy, tak jdeme o velký krok zpět a nesplňuje náš hlavní cíl, totiž abychom zlepšili bezpečnost na silnicích. Celá řada pozměňovacích návrhů se týká toho, že se ty systémy budou moci odpojit, či že řidič je vypne jejich působení tím, že nějak zasáhne. Někteří kolegové zase nechtěli, aby bylo možné odpojit, nebo aby nebylo, nechtěli, aby bylo možné, aby řidič pomocí nějakého svého manévru je mohl jak si přeřídit, tedy učinit něco jiného, než chce ten asistenční systém není k tomu, že tedy řidič dokáže přeřídit ten asistenční systém. Já si myslím, že je nebezpečné, aby to generálně bylo nemožné. V určitých situacích skutečně řidič musí něco udělat na vzory asistenčního systému, aby se vyhnul nehodě. Buď protože systém selhá, nebo že jsou překročeny jeho hranice, anebo proto, že infrastruktura vysílá špatné signály, anebo proto, že jiní účastníci eh, že silničního provozu se chovají hrubě nedbale. Někdy například, když někoho předjíždíte, tak prostě musíte překročit uh, rychlostní omezení, abyste se vyhnul riziku nebo abyste se dokonce vyhnul nehodě. A proto eh, budeme se stínovými srdovi zvažovat a jestli nalezneme nějaké dobré řešení tohoto problému. Co se týče možnosti ty asistenční systémy odpojit, Tady podle mě neexistuje žádné všeobecné řešení. Některé asistenční systémy jako nouzové brzdění by podle mě nebylo správné moci odpojit, i když je zde nebezpečí, že řidič bude zapomene opět zapojit. To je to nebezpečí podle mě. Další e-call, to si myslím by mohlo být odpojitelné, nebo ten asistent, který drží vozidlo na silnici. Proto tedy a veškeré další asistenční systémy, které nejsou povinné, tak se klidně mohou eh, vypnout. Já bych pro všechny systémy chtěl dvoustupňovou vypnutelnost. Nejdříve je ten varovný signál, to je to, co vadí řidičovi, a teprve v tom druhém stupni by sám systém zasáhl. Pak by se mě rovněž zajištit, že po každém novém nastartování vozidla opět se zaktivuje asistenční systém. Jak přistoupím k pozměňovacím návrhům, které chtějí automatické znovu zapnutí po určitě době, která je relativně krátká, se budu stavit tak, že bych to nejraději nejdříve prohovořil se stínovým zpravodajem, možná se k tomu také vyjádří ještě komise. Dnes odpoledne bude první schůzka stínových zpravodajů a budeme tam probírat ten můj návrh 32 kompromisů stínový zpravodaj je mají k dispozici již jistou dobu. Hlasovat na výboru se bude 12. října a v konečném výsledku se také zodrazí návrhy IMKA, které vypracovává stanovisko. Dnes se velice těším na vaše podněty a impulsy a děkuji ještě jednou za výborné před podměňovací návrhy, které byly předloženy. Děkuji. Děkuji zpravodaji. A nyní má slovo paní Sehnalová. Máte slovo. Předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych na úvod ráda poděkovala panu zpravodaji za předložený návrh kompromisů. Eh, již zde bylo řečeno, že zítra se bude konat eh, teprve první zasedání stínových zpravodajů, kde budeme vyjednávat výslednou podobu zprávy, eh, takže ta dnešní rozprava je vlastně zdaleka, ještě není, není tedy u konce. Tato zpráva se zaměřuje především na zlepšení aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, eh, ale z hlediska bezpečnosti silničního provozu eh, považujeme za důležité hovořit také o bezpečnosti infrastruktury a dalších aspektech, které ovlivňují bezpečnost silničního provozu. A o tom samozřejmě svědčí také řada pozměňovacích návrhů mých kolegů a věřím, že v nějaké podobě eh, budou do finální podoby textu také zahrnuty. Pokud se týče předložených kompromisů, které jsme si mohli doposud prohlédnout, myslím, že většinu z nich budeme moci podpořit. Eh, ať už se týká například zavádění tzv. Eh, alkohol interloků pro některé rizikové skupiny, eh, integrovaný systém sledování rychlosti oblast eh, zlepšení přímého výhledu z vozidel nebo aktualizace testování eh, prvků pasivní bezpečnosti, která bude zohledňovat ve větší míře také eh, chodce a cyklisty. Eh, na některých tématech budeme ještě eh, určitě pracovat, abychom eh, se dobrali nějakého, nějakého kompromisního řešení. A dovolte mi zmínit ještě jednu oblast na závěr, a to úvah, které se týkají sjednocení maximálního povoleného limitu alkoholu v krvi, protože se domnívám, že bychom v tomto našem, v těchto úvahách neměli přispět mimo jiné k tomu, abychom zhoršili situaci v těch členských členských eh, státech, eh, které mají přísnější pravidla. Eh, takže já se budu těšit na další práci s panem zpravodajem a s ostatními kolegy stínovými zpravodaji a budeme, budeme pokračovat. Děkuji. Merci beaucoup. Monsieur... Děkuji, pan Zlotovský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit k poděkování mých předřečníků. Samozřejmě bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a s většinou z nich naše frakce EKR může souhlasit, i když my samozřejmě eh, jsme si přáli také eh, některé změny, například bod 7 a 104, protože tam je potřeba vylepšit bezpečnost, a to ne v budoucnosti, ale skutečně brzy. Hmm. Například v Polsku na ulicích jezdí stále více e, starých vozidel a pokud jde o systémy vylepšování, tak jsou zdlouhavé, bude to trvat a do té doby hm, bude docházet k dalším nehodám a obětem na životech a my dnes máme technologie, které by již dnes mohly vylepšit bezpečnost a podle našeho názoru by měly být použity. Je důležité, abychom tato řešení podporovali a výrobce vozidel povzbuzovali k těmto změnám, aby zabudovávali do vozidel tyto systémy. Překážkou je pro nás eh, samozřejmě otázka ceny protože zákazníci se cítí odrazeni s vysokou cenou, mají dojem, že není zapotřebí mm, pořizovat si takový systém a proto musíme tlačit na producenty. Automobilky některé již podnikají kroky a je potřeba kráčet tímto směrem, protože člověk a jeho život je bez pochyby stejně důležitým tématem, jako jsou klimatické změny a je ochrana před nimi. Děkuji. Další řečník, pan Van Miltenburg. No, budu hovořit za kolegyni Rode, pardon, za kolegu a já budu hovořit o tom, co chtěl vyjádřit on a budu hovořit i o tom, co chci říct já. Chtěl bych pochválit tuto zprávu, je kvalitní, je tady sedm pozměňovacích návrhů a um, já jsem také spolu s pravodajem kolega Rode předložil 18 pozměňovacích návrhů, kde tedy je prostor pro vylepšení. Každá oběť silniční dopravy je Navíc musíme usilovat o její odstranění a od roku 2014 je to tak, že eh, tendence se obrací špatným směrem, počet mrtvých v silniční dopravě narůstá a to nám působí starosti, musíme se tím zabývat. Eh, jeden z poznacích návrhů se zabývá Evropou ambicí, ambiciozní Evropou. Má být ambiciozní, měla by být na předním místě ve světovém měřítku. Je třeba mít větší bezpečnostní normy a více takových norem, aby bylo méně obětí. A je třeba k tomu přistupovat s v evropském měřítku, samozřejmě ne příliš byrokraticky, musíme se poučit z nejlepších osvědčených postupů, které známe v členských státech. Jde o harmonizaci, ano. Ehm, je třeba harmonizovat opatření a jeden z mých pozměňovacích návrhů které to zmínila i paní Sehnalová, se dotýká limitu alkoholu v krvi, tedy jaká hladina je dovolena a tady je potřeba tu hladinu nebo ty limity zharmonizovat a ten nejpřísnější přístup by potom měl platit i pro všechny ostatní. Nemělo by to být, eh, nemělo by se to odklánět směrem nahoru. Um, a já bych doplnil, že alkohol a doprava to je něco, co nesmí jít ruku v ruce. To zkrátka k sobě nepatří. Tady by to opravdu mělo být uh, nula promile alkoholu v krvi. Pokud je o příhraniční oblasti, tak eh, to je důležité eh, a pro občany je to složité. My tady chceme mít evropský přístup pro méně obětí v silniční dopravě, ale pokud je o alkohol, tak eh, ta tady, tady bychom snad zůstali v národních systémech. To by přece bylo zvláštní. Informace. To je předmět jiného poznacího návrhu. To už jsem říkal na výboru IMCO. No je mm, to dosti zvláštní. Uh, Eh, když se podíváme na ten text, eh, každé páté prodané auto je méně bezpečné, než by podle příslušných testů mělo být. A tady nesmíme být zavádějící pro občana. Je třeba znát bezpečné, bezpečnost, skutečné informace o bezpečnosti, které musí být předávány eh, občanům o těch textech. V tomto kontextu bych doplnil, že jsou tady rozdíly, souvisí to také do jisté míry s dýzlovým skandálem. Spotřebitel, když si kupuje auto, tak se musí spolehnout na to, že automobil je bezpečný a že ten počet hvězdiček, které má, odpovídá, odpovídají skutečnosti, že to odpovídá skutečnosti. A musí to být zkrátka konformní stejné, eh, stejně to musí platit napříč celou Evropou ve všech členských zemích. To musí mít stejnou vypovídající hodnotu. V bodě 124, 125, eh, mm, ano, to mi vyhovuje. Tam jde o schopnost jízdy v širším slova smyslu a tam se musíme také poučit, například v oblasti autoškol, tady opravdu je potřeba mít profesionální, eh, dostatečné profesionální schopnosti pro řízení vozidla. Ano, eh, chýlím se k závěru. Různý, různé ty asistenty, inteligentní rychlostní systémy, 149 eh, až 161 se řeší toto téma, kde s tím také souhlasím a Komise by na to měla ještě zapracovat, vytvořit nějakou hierarchii a to tak, aby všem bylo účinné. Eh, Jens Rohde je stínový zpravodaj, bude pracovat na dalších eh, tedy kompromisech, těší se na spolupráci s kolegy. A opravdu nesmí docházet k žádným obětem na životě, na, na životě pokud jde o silnější dopravu. Děkuji. Slovo má pan Kramer. Také bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a jeho týmu za dobrou spolupráci. Již to bylo zmíněno. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo převzato do kompromisu, také mnoho z našich a za to velice děkuji. Zejména je třeba zhledňovat ty nejslabší účastníky dopravy, tedy chodce a cyklisty a ty byly dobře zohledněni, neboť to jsou, to je ta většina obětí a víme, že počet těchto zranitelných účastníků provozu narůstá. I když, když hovoříme o bezpečnosti, tak se většinou soustředujeme na auta. Je tedy třeba, aby zřešení, pokud jsou k dispozici, byla závazná. Podnět k ničemu nevede. V několika bodech bych byl pro vylepšení, jinak potřebujeme více jasnosti v tom, zda či ano, zda je tedy možné ty asistenční systémy vypnout a jakým způsobem. Já si myslím, že by to mělo být možné, ale jako výjimka. Není možné, aby byly asistenční systémy a pak si je někdo vypne pouze protože chce, že chce jet rychleji. V Berlíně se stalo, že tam byla zóna, kde bylo 30 eh, km hodiny a někdo tam měl 150. No to možné není, ale v nějakých odvodněných případech ano, kde přesně to je ještě bude jistě obtížné nalézt to kritérium, ale že se mohou být někde odpojit, je asi jasné. Není možné, aby někdo systematicky nedržoval omezení rychlosti třeba. Takže toto musí mít eh, ta priorita a výjimky musí být pouze v případech, kde je to důležité právě s ohledem na bezpečnost. A nyní by měla komise dobře naslouchat a konečně předložit návrh zákona. Celou domu nic nedělala. Proto my jsme přišli s naší zprávou z vlastní iniciativy. Kdyby komise něco dělala už před dvěma lety, tak bychom už není měli legislativní proces a mohli bychom reagovat na reakci komise. Oddalování něco stojí, není možné čekat. Každý eh, mrtvý na silnici je jeden mrtvý navíc. A také je třeba si uvědomit, že nebezpečí eh, nehod na silnicích narůstá, když stále o to, hovoříme o tom, že je třeba ho omezovat. Tedy shodneme se na tom, čeho chceme dosáhnout, ale od reality jsme velice vzdáleni, takže ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji a slovo má pan Ertuk. Já fin Dank. Děkuji mnohokrát. Z mé strany nejdříve panu zpravodaji. Ve zprávě je mnoho důležitých věcí, a kdo zná kolegu Kocha, tak ví, že on se této tematice věnuje již celou řadu let. A to právem. Měli bychom skutečně zdůraznit ty nejdůležitější aspekty, které přispívají k bezpečnosti na silnicích. Domnívám se, že není nebo že by bylo vhodné, abychom se ještě jednou podívali na pracovní podmínky těch, kteří jsou, se pohybují po silnicích. A měli bychom jejich pracovní podmínky kontrolovat, měli bychom dbát o dodržování pracovně právních a sociálních předpisů, což by byl také velký příspěvek k zlepšení bezpečnostní situace na silnicích. Ty nehody, o kterých hovořil pan Koch, neznám, ale dokázal bych si představit, že ty řidiči pravděpodobně byli příliš unavení, jinak by eh, záměrně neopustili, nesjeli z jízdního pluhu či z dálnice. A proto tedy ještě jednou opakuje třeba, aby se dodržovali pracovně právně sociální předpisy právě s ohledem na zvětšení bezpečnosti na silnicích. Dále si myslím, že k bezpečnosti také velice přispívá stav infrastruktury. Je tedy důležité, abychom naše silnice měli v dobrém stavu, abychom je udržovali. To musí mít pro nás prioritu, neboť infrastruktura přispívá k tomu, zda se auto pohybuje po silnici bezpečně či ne. Každý z nás zdá takové okamžiky, kdy máme na silnicích cedule, tabule, které nejsou čitelné, protože jsou poškozené, nevíme, co nám chtějí říci. Dnes, či alespoň v budoucnu, budeme mít velice dobré pruhy vidět, zejména ve středu a také na okraji ty budou důležité, protože asistenční systémy sledují tyto pruhy a podle něch tedy nastavují to, kudy vozidlo jede. Tedy stav infrastruktury je velice důležitý. A myslím, že to zde již padlo, přesto to ještě jednou zopakuji. Mnoho mrtvých, které bohužel máme na silnici, bohužel přichází o život ve městech, zejména v centrech měst. Kdo na těchto silnicích umírá, to jsou ti nejzranitelnější chodci a cyklisté. Proto v budoucnu se musí na národní úrovni více dbát na to, aby se budovaly bezpečné cyklostezky a také, aby chodci a cyklisté v silničním provozu měli více místa. To je zásadní. Jste, se také zažili onu situaci, kdy chodci mají pouze velice úzký chodníček a silnice pro auto je čím dál tím širší. Všichni z nás jsme současně eh, řidiči auta a cyklisté a také chodci a proto si skutečně myslím, že více prostoru znamená také více bezpečnosti a méně nehod. Mnoho nehod, kdy jsou oběti cyklisté či chodci, jsou nehody, kde ten silnější aktér, tedy automobil či nákladní automobil, zraní toho slabšího. Proto si myslím, že, a tady chci chválit komisi za to, že je nyní právní předpis, který nutí uh, kabinu řidiče nákladního automobilu budovat tak, aby měl řidič skutečný výhled. Kolik obětí má ještě ten takzvaný mrtvý úhel, kdy řidič nevidí eh, napravo a nalevo, kdo jede vedle něj. A u osobních automobilů, a já doufám, či vím, že automobilové koncerny se tomu věnují, je, je to je ochrana před nárazem či přes střetem s osobním automobilem, aby chodec nebyl natolik zraněn jako do posud. Doufáme tedy, že se nám společně podaří našich cílů dosáhnout. Obce se tak je ten cíl snížení do roku 2020 eh, obětí na silnici asi o polovinu Samozřejmě každý mrtvý na silnici je jeden mrtvý přes příliš, ale navzdory tomu se musíme snažit, abychom našich cílů dosáhli. Děkuji, pane Ertuk. Obracím se na Evropskou komisi a slovo má pan mm, Peter Proděs. Okay. Thank you very much. And, uh... Děkuji pěkně. Dovolte, abych ještě jednou poděkoval panu Kochovi za předložení této zprávy. Samozřejmě musím zmínit také pozměňovací návrhy, které jsme zatím slyšeli. Myslím, že všechno směřuje tím správným směrem. Dovolte, abych se vyjádřil relativně stručně v tomto okamžiku. Těšíme se na to, že jak kompromisní Ehm, pozměňovací návrhy, tak i ostatní návrhy ehm, budou ehm, přijaty, a to jednotně tímto výborem. Byli jsme vyzváni k tomu, abychom řekl něco o harmonogramu. My jsme na tom pracovali poměrně intenzivně. Je to úsilí, kterého je zapotřebí, a to ze strany řady zainteresovaných subjektů, Eh, těch, kteří mají na starosti jak bezpečnost silničního provozu, tak eh, výrobci automobilů. Chtěl bych zdůraznit, že tady neusilujeme o přijetí eh, jednoho či dvou opatření. Jedná se, respektive bude se jednat o celý balíček opatření. Možná jich bude dokonce až 20. A to je hodně. K tomu je zapotřebí e, značného času. A budeme eh, prvním uskupením států na světě, který, které bude mít eh, takovýto balíček opatření pro BESIP. Eh, chceme také dokončit posouzení dopadů. A paní předsedkyně, rád bych zdůraznil, že bychom chtěli do prvního čtvrtletí příštího roku přijít s naším návrhem. Tak prosím, mějte s námi trpělivost, bude to trvat trochu déle, ale mohu vás ujistit, co to bude stát za to. Můžete zopakovat to datum? Slyšela jsem eh, správně první semestr 2018 anebo druhý semestr. Jak je to správně? Kdy přijde návrh komise? It's even better than that. It's the... Bude to ještě dříve, bude to v prvním čtvrtletí příštího roku. Alors, tout le monde est... Dobře, všichni jsme zde svědky toho, že návrh k bezpečnosti silničního provozu od, komisi, od komise dostaneme během prvního čtvrtletí, takže všichni si to poznamenali a budeme to velmi pečlivě sledovat a slovo uděluji panu Kochovi. Máte slovo. Děkuji. Ještě jednou děkuji za všechny podněty. Myslím si, že bychom se měli ještě jednou podívat na to téma záchrana životů, zvyšování bezpečnosti vozidel v EU. Takže musíme se zaměřit zejména na bezpečnost vozidel. Na to se musíme zaměřit. A všechny ostatní otázky, které eh, musíme zohlednit, samozřejmě zohledním, ale ne eh, prioritně. A pak jsou tady věci, které třeba nesouvisí bezprostředně s bezpečností vozidel. A my jako Evropský parlament bychom měli potom rozhodnout o tom, do jaké míry to zohlednit. Pan Zlotovský tady hovořil o tom, že bychom se neměli zaměřit pouze na pojištění a e, výrobcem a to musí být určité doplnění k tomu, co my závazně stanovíme. Další řečník, informace eh, velmi urychleně a pravdivé informace. Ano, já jsem to tady si poznamenala, myslím si, že to tam můžeme více rozpracovat v textu. Pan Krámer požadoval, aby Evropská komise eh, co nejrychleji předložila zmíněný zákon ano, eh, ta odpověď, která tady padla, je dobrá. To je do jisté míry mm, dobrá reakce na to, co tady padlo. Pan Ertuk, já nevím, jestli do takové míry se můžeme bavit o těchto věcech, jako jsou třeba pracovní podmínky a tak dále, eh, v rámci této zprávy. Tady jde o bezpečnost vozidel. Já nepochybuji o tom, že je to důležité, ale jestli toto je to pravé místo, kde bychom o tom měli hovořit, není jasné. My bychom se o tom měli promluvit na stínových zpravodajích v první řadě a pak uvidíme. A potom ochrana při, eh, pokud jde o naraz, na, narážení vozidel, nárazů vozidel, ano, o tom musíme hovořit, eh, aby právě ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu byli chráněni, jako jsou chodci a eh, cyklisté. Ovšem naším hlavním cílem musí být zabránit nehodám a aby k ním vůbec nedocházelo. A tady je potřeba vylepšit pasivní opatření. Takže hlavním cílem je obecně co nejvíce bránit nehodám. Děkuji. Děkuji, pane Kochu. Připomínám, eh, že eh, hlasování proběhne 12. října v 9 hodin a připomínám, že 11. října v 10 hodin na našem výboru proběhne slyšení pana Žantoda, eh, což je zástupce OSN pověřený bezpečnostní, bezpečností silničního provozu. A On pohovoří o dobrých postupech na mezinárodní úrovni a o tom, co bychom možná potřebovali na, úrovni, na úrovni evropské. Velice vám děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu. Jde o prezentaci komise DG Move eh, o návrhu na revizi nařízení 868 lomeno 2004 Jde o hospodářskou soutěž v letecké dopravě a já bych tady vyzvala pana Filipa Cornelise, aby se ujal slova. Vítám vás na našem výboru. Udělím vám slovo asi na 10 minut a potom si vyslechneme našeho zpravodaje, pana Pípera. Takže slovo máte vy a ještě jednou vás vítám na našem výboru. Uh, thank you very much, Madam President. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážení europoslanci europoslankyně. Dovolte, abych vám nabídl několik slajdů, které předvádějí uh, návrh komise pro zajištění hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy. Předně dovolte, abych vám poděkoval za možnost s touto prezentací před vás předstoupit. Než se pustím do podrobných informací tohoto návrhu, musím zdůraznit, že tento návrh je potřeba vnímat v souvislosti naší širší strategie v oblasti letectví. Ta začíná samozřejmě tou perspektivou, tím pohledem, že letectví není eh, důležitý sektor sám o sobě, ale je to také eh, součást evropského hospodářství. Je to součást také Eh, naší strategie, která byla přijata v roce 2015. Letecká doprava musí zahrávat stále vyšší vlohu v rozvoji hospodářství a eh, využívat stále dalších trhů. A to trvale udržitelným vývojem. Eh, cílem této strategie, kterou parlament přijal, je zajistit, aby evropská letecká doprava byla konkurenceschopná, a to vůči od ostatnímu světu. Mezi ty rozličné iniciativy a návrhy, které již byly předloženy, ať už je to úprava nařízení, mandáty a tak dále, je tady řada probíhajících iniciativ, tak jednou z těch eh, nedávno přijatých eh, bylo sdělení o otevřené a propojené Evropě z eh, pohledu letectví. Eh, hovořím zde o červnu tohoto roku. Tato iniciativa zahrnovala řadu eh, takových dílčích iniciativ. My jsme vydali pokyny pro vlastnictví a řízení a kontrolu o aplikaci. Také jsme vydali manuály, pokud jde o povinnosti v oblasti veřejné služby. Eh, tam jde o to, aby se um, řešila problematika limitů kapacity eh, evropského leteckého prostoru. A na závěr je tady celkový úkol zachovat a ještě zvýšit eh, vedoucí úlohu Evropské unie v oblasti leteckého eh, provozu. Takže to je součást našich snah při zajišťování hospodářské soutěže. Věříme, že Evropský parlament se začne e, naší iniciativou již záhy zabývat. Co stalo na pozadí tohoto návrhu? Je potřeba zdůraznit, že tady existuje určitá vazba mezi propojením a propojením v oblasti e, letecké e, dopravy a také ekonomický růst v širším slova smyslu. 10% nárůst v letecké propojení vede v konkrétním regionu k zvýšení obchodní výměny, také k tomu, že do toho regionu eh, putují eh, sídla firm a roste také HDP. My jsme zjistili, že za dobu fungování evropského vnitřního trhu tato letecká konektivita narostla. V současné době máme více než 23 tisíc letů denně oproti pouhým deseti tisícům z doby, kdy se před 25 lety dokončila první fáze e, tvorby vnitřního trhu. Takže tady bych chtěl ilustrovat e, tuto konektivitu, toto propojení. Toto propojení má řadu e, forem. Máme jednak přímé propojení, to platí o propojení mezi jednotlivými městy. Na těchto mapkách vidíme vlevo nahoře propojenost eh, Lisabonu s ostatním světem. Eh, zelenou linkou máme výrazněny evropsk, eh, pardon, přepravce EU, červeně jsou zvýrazněni přepravci, leteští přepravci z mimo, ze zemí mimo Evropské unie a modrá, to jsou obě, ne, takže modří, to, jsou, to je Evropská unie a zelená linka nárazňuje propojenost eh, přepravců jak z EU, tak mimo z EU. Takže vidíme, že Portugalsko je hojně propojeno s Brazílií, což asi nikoho nepřekvapí. Vpravo nahoře potom vidíme propojenost eh, Evropy s eh, Dálným východem. Bohužel to je malé, ale snad si to dokážete představit. Máme tady konektivitu konkrétně města Tallinn s Japonskem. Toto velice dobře ukazuje nepřímé propojení. To barevné schéma opět napovídá, že tato nepřímá konektivita je velice důležitá, protože umožňuje eh, cestovat eh, z Estonska do Japonska. Ty lety poskytují přepravci z EU je tak eh, z zemí mimo EU. Je tady řada alternativ, kterých mohou konkurenti využívat. A to je samozřejmě ku prospěchu jak občanů, tak eh, podnikatelských subjektů v zemích jako Estonsko. Tato konektivita má tři huby, jak v EU, tak mimo EU. Dole vidíme tyto huby, tato centra. Vpravo dole eh, máme eh, ten pařížský hub, to pařížské dopravní centrum a vidíme, kam se všude v Evropě lze z Paříže dostat. A samozřejmě se to netýká pouze EU. Vlevo potom máme přímou konektivitu Varšavy s ostatním světem. Opět je tady e, směska přepravců ze zemí EU a mimo EU. Všechny tyto čtyři formy letecké konektivity jsou významné a my bychom rádi vytvořili správné podmínky pro to, aby různí operátoři e, mohli e, rozvíjet svoji činnost na trzích v EU i mimo EU. Co může tuto hospodářskou soutěž ohrozit? Pokud se jedná o území EU, tak samozřejmě tady máme řadu prostředků. Máme tady pravidla pro hospodářskou soutěž, máme tady vnitřní trh, jednotný trh, máme tady eh, pravidla proti diskriminaci. To znamená, že máme v ruce řadu nástrojů. Ovšem mimo EU tomu nemusí být vždy takto. Samozřejmě za ideální situace by nedocházelo k žádné diskriminaci a aplikování pouze eh, eh, spravedlivých postupů. Ovšem, mnohdy tyto praxe diskriminace se objevují ve třetích zemích a mohou vést ke snížení hospodářské soutěže právě na těchto trzích. A z dlouhodobého pohledu by mohly tyto praktiky snížit počet přepravců, kteří tam budou provádět svoji činnost a Potažmo, pokud budeme mít méně hospodářských subjektů, kteří budou konkurovat, tak budou eh, eh, stoupat ceny, což samozřejmě si dokážeme představit, že není dobré ani pro přepravce, ani pro občany EU v širším slova smyslu. V oblasti letecké přepravy platí oproti jiným eh, dopravním sektorům toto ve VTO není e, letecká doprava řešena. Máme sice ICAO, e, které má svá pravidla, ale e, nemá příliš přísná pravidla pro hospodářskou soutěž. A pak tady máme také globální režim. Většina bilaterálních leteckých smluv neřeší problém provozování hospodářské činnosti, či boje proti diskriminaci a tak dále. Je to velice těžké prosadit, aby se eh, toto v těchto bilaterálních smlouvách objevovalo. A proto chceme doplnit svoji sadou nástrojů o nástroj o ochranu obchodu. Měl by to být eh, efektivní nástroj, který bude použit v případě potřeby. Své úvahy jsme založili na příkladech, které najdeme v jiných odvětvích dopravy. Jedná se především o nařízení o obchodních bariérách. Naši kolegové, kteří se zabývají obchodní politikou, právě tato pravidla vypracovali. Proto jsme takto postupovali. My jsme nechtěli uh, nosit co do Aten a objevat to, co už tady bylo. Chtěli jsme um, využít uh, již osvědčených postupů a konceptů. Spolupracovali jsme s kolegy v DigiTrade a DigiCompetition při rozpracovávání tohoto návrhu. Jak jsem řekl, tento návrh, respektive budoucí nařízení, budou součástí naší sady nástrojů. A ta je skutečně bohatá. Dáváme přednost globálním řešením. A proto navrhujeme, abychom nadále působili v mezinárodním měřítku na úrovni ICAO, tak, abychom mohli posilovat mezinárodně dohodnutá pravidla, a toto nařízení by mělo doplňovat bilaterální dohody, ať už to budou eh, dohody mezi EU a třetími stranami, či eh, bilaterální dohody mezi členskými státy. Ale toto nařízení nebude některak nahrazovat hospodářskou soutěž. Samozřejmě letecké společnosti zodpovídají za vlastní schopnost hospodářské soutěže, protože je na nich, aby nabízely eh, produkty, které budou atraktivní. A do toho nechceme nikterak zasahovat chci zcela jasně říct, že toto nařízení eh, nemá v úmyslu eh, nabízet nějaké protekcionistická opatření. Doufáme, že to bude nástroj, který bude odrazovat od porušování pravidel. Eh, výhodou těchto odrazujících nástrojů je to, že prostě existují. Zřídka kdy se použijí, ale pouze jejich existence má účinky. E, pokud se e, problém objeví, tak stačí um, uplatnit dané nařízení a lze se poté dobrat e, řešení. Takže k vlastnímu návrhu. Co obsahuje? Obsahuje případy porušení mezinárodních závazků třetí země vůči EU, či výskyt eh, postupů, které mají diskriminační efekt a negativně ovlivní hospodářskou soutěž. Patří sem případ, kdy budeme mít přepravce z EU a přepravce z mimo EU. A jsou to případy, kdy to, tato porušení vedou k, eh, k porušení pravidel či smluv. Takže dva příklady. E, máme tady e, jednak porušení mezinárodních smluv a za druhé e, jsou tady praxe, které mohou mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Takže jak to funguje? Náš návrh zní takto. Řada subjektů může podat stížnost, jsou to jednak členské státy, přepravci, združení přepravců či komise eh, v rámci vlastní iniciativy, což bude někdy významné v případě, kdy ostatní subjekty na trhu eh, budou váhat eh, veřejně stížnost podat. Ta stížnost, stížnost musí být dodatečně odůvodněná Není možné zaslat nám jeden řádek. Očekáváme, eh, že v té první fázi eh, dostaneme dostatečné, dostatečné, eh, dostatečnou dokumentaci. No a komise bude zkoumat, zda tady existují dostatečné důvody pro to, aby bylo zahájeno vyšetřování. Samozřejmě provedeme nejprve kontrolu, jestli takovéto vyšetřování je, v celko, je vůbec v zájmu Evropské unie. Vyšetřování tedy probíhá a v tom textu návrhu navrhujeme, že by vyšetřování mělo být provedeno, respektive skončeno během dvou let maximálně. Asi to bude trvat méně, ale chceme, aby tam z důvodu právní jistoty byla nějaká lhůta. A poté je tady také postup, který bude řešit naléhavé případy. Počítáme rovněž s tím, že by členské státy měly mít možnost eh, vyslat do vyšetřovacímu své, týmu své odborníky, kteří mnohdy budou disponovat konkrétními znalostmi o dané situaci a napomohou komisi eh, vést to vyšetřování účinně. Také jsou tady také ustanovení, která se týkají práva na obhajobu a na ochranu práv všech zainteresovaných, všech zúčastněných stran. Zjištění výsledky vyšetřování eh, budou vycházet z, z dostupných faktů. Vyzveme všechny zainteresované subjekty, aby se vyšetřování účastnili a aby nám předkládali eh, důkazy. Pokud některá ze stran se nebude přát spolupracovat, tak podle nás to bude pouze na její újmu, protože i bez eh, účasti té dané strany své vyšetřování eh, ukončíme na základě zjištěných faktů. Co lze podniknout? Jak už jsem řekl, vždycky dáváme přednost eh, řešením, na kterých se dohodnou strany. Jsou smlouvy, se kterými se dá pracovat a proto je velice důležité snažit se řešit problémy um, v duchu spolupráce. A to bude možné i v průběhu vyšetřování. To je právě ten prvek, ten odrazující prvek. E, takže přijímání opatření podle nás e, tím krajním řešením. Především pokud zvážíme e, ty komplexní smlouvy, které obsahují ustanovení o řešení sporů, takže nejprve bude potřeba eh, využít, vyčerpat veškeré možnosti, které ty smlouvy nabízejí. Samozřejmě se to týká i bilaterálních smluv mezi členskými státy. Eh, pokud bude eh, nabídnut nějaký postup, tak ještě předtím, než bychom k němu sáli, tak položíme tři otázky. Došlo skutečně k, diskriminační, k, k, k, k případům diskriminace? Za druhé, je to eh, na škodě přepravcům EU, přepravce nebo přepravců. A potom je tady eh, nějaká vazba eh, mezi tou leteckou společností a tou praxí, kterou provádí. Komise bude poté moci navrhnout opatření, aby došlo k nastolení rovnováhy v oblasti hospodářské soutěže ta opatření eh, nebudou mít eh, postihující charakter. Samozřejmě je možné uložit eh, finanční pokutu, která bude určitým ekvivalentem té škody, která byla, nebo té újmy, která byla danému subjektu způsobena takováto opatření nebudou automatickým výsledkem vyšetřování, i když vyšetřovatelé dojdou k závěru, že odpověď na tyto tři otázky je ano. I poté eh, bude ještě proveden eh, test eh, přínosu EU. Jde o to, abychom více neškodili, než prospěli. Když se podíváme na příklady, které jsou v jiných odvětvích, tak pří, eh, přínos pro spotřebitele a eh, obchodníky v Evropě eh, může být vyšší než ta újma, která byla způsobena leteckému přepravci. To znamená, že třeba k žádné akci nesáhneme, jak to například umožňuje také nařízení o obchodních bariérách. Ještě bych rád zdůraznil, že pokud přesáhneme k akci, tak to nebude v žádném případě um, porušovat smlouvu mezi EU a třetími zeměmi. Opatření musí být také adekvátní. Jak už jsem zmínil, mohou pouze vyrovnat eh, tu újmu, či tu škodu a eh, neměly by mít nějaký postihující charakter a neměly by žádného přepravce ve finále zvýhodňovat. Takže pokud bych to shrnul, naším cílem je zajistit, abychom zde měli konkurenceschopný trh jak na území EU i mimo, aby tady nebyla diskriminace v přístupu na cizí trhy. Chceme eh, zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit konektivitu a ve finále také našim eh, cestujícím a Eh, hospodářským subjektům eh, vytvořit lepší podmínky, jak v EU, tak mimo EU. Děkuji pěkně. Děkuji, pane Cornelis, za to, že jste nám tady vytyčil vlastně takovou cestovní mapu eh, komise a tímto zahajuji rozpravu. Počínaje panem Píprem, naším zpravodajem. Máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také komisi, panu Corneliusovi. Bylo to velmi jasné, transparentní a přesvědčivé. A skutečně v otázce spravedlivé hospodářské soutěže v oblasti letectví máme co dohánět, do savadní úprava, například v oblasti nekalého vytváření cen v podstatě nebyla nikdy aplikována. V jiných zemích eh, tohoto světa existují nástroje odstrašující, například v USA, sice se nepoužívají příliš často, ale na papíře alespoň jsou. A aerolinky jsou vždy opatrné, pokud existuje konkrétní legislativa pro případ, že by dělali něco špatně. Myslím si tedy, že je třeba jednat neživě pomocí měkkých postupů, o to jste hovořil, například pomocí bilaterálních dohod, i to je možnost, jaké usměřovat spory. Myslím, že by to vyřešilo 90 až 95 které máme kdyby se to tedy mohlo řešit bilaterálně. Druhá fáze, druhý stupeň, to by byla skutečnost, kdyby komise sama moderovala proces na úrovni ICAO, že bychom se tedy snažili o globální dohody po řešení určitých problémů. Vše toto se momentálně odehrává. Ale pokud navzdory tomu například čínské, ruské či arabské aerolinky či respektive naše aerolinky jsou v Číně, v Rusku či v arabském světě diskriminovány a evropské společnosti mají například velice omezená práva přistávací, mají ty nejhorší sloty, je to velice předražené, nebo omezují se práva na přelety, dochází k šikaně. Takovéto jevy pozorujeme a pokud k tomu dochází pravidelně, tak jako EU potřebujeme odstrašující nástroj. A to, co navrhla komise, není ničím menším, ale také není to nič, nic více než toto. Já tady doufám, že se z toho stane evropská legislativa. Nástroj odstrašující, A někteří tady vyslovili obavy, že například omezíme eh, hospodářskou soutěž na letištích. Ne, o to rozhodně nepůjde. To bude pouze několik jediných postupů, kde ukážeme, že jako EU máme odpovědící nástroje. Ukážeme to například, například jedna aerolinky, k tomu jistě dojde během příštích let, ale nebude tomu tak, že bychom nechali na holičkách celá letiště, si znevýhodnili celé regiony či dokonce celé členské státy. To z návrhu komise jasně vyplývá, že tomu tak nebude. Začtená potrženo. Můj první dojem je, že toto je potřebné. Je tam několik věcí, když máme od kolegů signalizaci, že by to bylo třeba trošku vylepšit, dopracovat. Má frakce pravděpodobně také přijde s několika politickými poznámkami a proto jsem velmi optimistický ve světle diskuse, která je před námi. Ale ještě jednou bych rád potrhnul, že tento návrh komise podle mne jde skutečně správným směrem. Kde je paní předsedkyně? Děkuji. Pane Pípře, slovo má paní Prus. Votre micro. Zapněte si prosím mikrofon. Sorry. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Ihnen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vašem vám kolegovi za transparentně dobrý návrh komise, který nám byl dnes představen. Já sama i má frakce. V minulosti jsme neustále poukazovali na neudržitelné poměry v letecké dopravě, na místo řádné hospodářské soutěže na základě celosvětových pravidel velice často zažíváme neustále podvádění a nekalé praktiky. Vše je zhoršováno tím, že mám, je nyní my sami v Evropské unii eh, ruinujeme hospodářskou soutěž sociálním dumpingem a oslabujeme takto naše letectví v celosvětové konkurenci. Proto zásadně vítám že vytváříme nástroj, pomocí kterého se budeme muset bránit proti narušování trhu. A já vás všechny pozbuzuji, využívejte takovéto nástroje, pokud nebude jiná cesta. Jakožto globální ekonomická síla si nemůže Evropa dovolit nekolou soutěž, ať už to pochází od kohokoliv. To říkám těm, kteří jsou toho názoru, že bychom neměli vytvářet ochranné nástroje, aby to nevyvolalo protireakci. Nezavějte oči když se našim podnikům cíleně škodí prostřednictvím dotací. Proto vyzývám členské státy, aby rychle eh, probrali návrh legislativy. Některé členské státy to totiž se snaží oddalovat údajně z obav o svobodný trh. To je nepřijatelné. Ale myslím si, že komise mohla být ještě poněkud ambicioznější. Ale Ochranné nástroje proti nekalé hospodářské soutěži nejsou prostředkem toho, jak vytlačit z evropského trhu nemilé konkurenty. Nařízení musí být tedy takové, aby nebylo možné ho zneužít. Eh, Letecké ronky z jiných třetích zemí jsou také zaměstnavateli a také přepravují naše pasažéry. Pokud toto vše činí v rámci spravedlivé hospodářské soutěže, jsou obohacením pro náš trh. Dále letectví není pouze shluk aerolinek. Chci, aby byly chráněny zájmy letišť a výrobců letadel stejným způsobem. Těším se na spolupráci s panem Píperem a dalšími stínovými zpravodaji. Doufám, že se nám podrží dospět k finální verzi, která bude dobrá pro všechny a že jako výbor tedy předložíme parlamentu dobrou zprávu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, slovo má pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Cornelis, za vaši prezentaci. Nejprve bych chtěl zdůraznit, protože si myslím, že slova, která používáme, jsou důležitá, tak pro mě to není nástroj na ochranu, je to návrh právní normy, která existuje, aby ošetřila nekalé, kom, nekom, nehospodářské jednání. Vy jste tady hovořil o zachování konektivity a já si myslím, že my, eh, europoslanci, bychom měli mít na paměti právě toto. A měli bychom si uvědomovat, že naší roli není spekulovat, zda dochází k nekalé soutěži nebo ne, v jaké formě a co přesně je nekalá soutěž, protože toto podléhá příslušnému orgánu, a to je komise. Naše role počínaje dnešním dnem a také v, v příštích týdnech a měsících je zajistit, abychom měli legislativu, která bude tou nejlepší, které jsme schopni, která dokáže co nejlépe tyto věci zabezpečit a je solidním nástrojem pro komisi, aby mohla jednat, pokud je potřeba jednat. Nevím, jestli um, nehovořím redundantně, ale chtěl bych zkrátka vyjasnit, oč tady jde. Toto je citlivá věc a já samozřejmě chápu, že někde může panovat nekalá soutěž, ale my jsme v parlamentu, zde v Evropském parlamentu v minulosti někdy spekulovali až příliš. Takže bychom si měli uvědomit, jaká naše role skutečně je. Pokud jde o ten návrh, komise tady navrhla celou řadu, nebo měla, měla eh, celou řadu možností různých cest a myslím si, že si zvolila správnou cestu a to je eh, zohlednit existující legislativu v jiných oblastech než je letectví, legislativu, která byla eh, osvědčená, prověřená léty, která se používala třeba v oblasti obchodu ale jsou tady také prvky, které byly zohledněny z legislativy o státní pomoci. Takže myslím si, že ta cesta byla zvolena správně. Jedna věc, kterou bych ocenil, je, kdybychom eh, v té eh, další asi zlouhavé práci eh, zohlednili následující. Nejsem přesvědčen, že posouzení dopadů je dostatečně kvalitní v každém ohledu, ale nebudu zabíhat do detailů. Už jsme o tom diskutovali v minulosti a já si myslím, že zejména otázka potenciálního dopadu na konektivitu v některých evropských regionech možná a, eh, není a, eh, zcela, že to není zcela vyvážené a možná jste to řešili i na radě a možná, že vy se k tomu ještě vrátíte ve vaší další eh, reakci, ale vím, že jste to řešili na radě, takže by bylo dobré, kdybyste to trochu osvětlil. Ovšem, nevnímal bych to jako nějaký důvod nebo omluvu, která by některé z nás motivovala k tomu, aby se aby, aby vlastně jaksi konfrontovali tento návrh, protože já ho považuji za dobrý. Mám ještě několik věcí. Samozřejmě je důležité k tomu přistupovat preventivně, to je pochopitelné a to, jak jste definoval ty fáze, to je dobré. Možná, že je tady určitý odpor, pokud jde o to načasování, ale já si myslím, že jsme všichni dobře slyšeli, že eh, je to až eh, třeba rok v případě nějaké naléhavé situace ale myslím si, že by bylo dobré, aby tady byla určitá interakce v jedné věci a to, je, to se týká eh, toho vyjednávání s některými našimi protějšky. Ten koncept, který komise zvolila, o to jsme žádali v minulosti i v souvislosti s leteckou strategií. To znamená, jsme říkali, zaměříme se na bilaterální vztahy a potom eh, bychom měli nástroj, pokud bychom takový potřebovali. v zásadě víme, o čem se jednalo, co bylo předloženo, ale nemáme možnost podrobně sledovat, jak to vyjednávání probíhá a my bychom rádi, aby to bylo zohledněno, až budeme pracovat na tom textu. Měli bychom nalézt nějaký způsob e, nějakého m, mm, průběžného briefingu z vaší strany. Potom, e, pokud je o pana Pípra, co k tomu říká, tak to mě opravdu povzbudí povzbudilo, nebo považuji to za povzbudivé. Myslím si, že jeho přístup k návrhu je velmi podobný mému a jedním z účelů toho slyšení je eh, nepouštět se, tedy toho dnešního setkání není pouštět se do pozměňovacích návrhů, Eh, těším se na vaši zpětnou vazbu a my všichni si samozřejmě uvědomujeme, že tady musíme zapracovat na tom, abychom měli solidní nástroj, ale nechceme samozřejmě být nějakými soudci. Děkuji, pane Teličko. A nyní slovo má pan Kramer. Vielen Dank. Děkuji. Jsem toho názoru, že pokud ukážeme prstem na ostatní, a mezinárodní konkurence není prostě férová, tak nezapomínejme, že tři ostatní ukazováky budou namířeny na nás. Uvnitř EU situace je tato. Každé druhé letiště v Evropské unii je deficitní. To je počet v Evropě. Pokud bychom v Německu měli tuto situaci, tak bych byl šťasten. V Německu z 23 mezinárodních letišť je 17 deficitních. Tedy nemáme vůbec žádnou spravedlivou hospodářskou soutěž uvnitř EU a pokud sami to nedokážeme, tak si můžeme těžko stěžovat, že ostatní jednají diskriminujícím způsobem. Proto se ptám, co dělá komise, co dělá Evropa proto, abychom měli spravedlivou soutěž. Máme některé nízkonákladové společnosti a letiště, nízkonákladové letiště, které vůbec nemají téměř žádné poplatky a u jiných letišť jsou ty poplatky velice vysoké ale máme nepřímé státní subvence. A máme celou řadu těch legálních. Když to srovnám, 30 miliard každoročně dostávají aerolinky od daňového poplatníka, neboť nemusí platit žádnou daně z leteckého benzínu. Například například eh, železnice to musí, ale nezávisle na tom, ta ten, ta soutěž není spravedlivá. Když se tedy snažíme mít dohody s ostatními státy či aerolinkami, abychom měli spravedlivou hospodářskou soutěž, eh, tak si musíme uvědomit, že se tomu věnujeme celou řadu let a nepokročili jsme. Nemůžeme tedy pouze ukazovat prstem na ostatní. Když jsme byli s výborem v Kanadě, ptali jsme se na tu záležitost a odpověděli nám, že veškerá kanadská letiště jsou zisková. To by byl skvělý příklad pro nás, ale my tuto situaci ještě nemáme. Tam se tedy to učiníme. Jak se zachováme? státům. A když ostatní říkají, když řekneme ostatním, vy se chováte diskriminujícím způsobem, no tak oni nám řeknou, podívejte se doma, co děláte, co děláte se svými vlastními aerolkami. Tak se dostaneme do problému, proto tedy seriózní být musíme. Neboť poplatky jsou tak rozdílné, myslím si, že ve Frankfurtu nad Mohanem je to asi 650 eur a v Hamburgu 2-3 eura poplatek za přistání a start. Takže bychom měli mít minimální standardy pro poplatky, aby daňoví poplatníci nemuseli subvenci platit ty dotace do letecké dopravy. A dobře víme, že emise ve vzduchu jsou ještě nebezpečnější než emise, které vznikají na Zemi. Tak tady bych rád věděl, co s tím udělá komise. Děkuji. Děkuji, slovo paní Kornotu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Cornelis, za vaši prezentaci a Nechci být nepříjemná, ale přesto bych chtěla říci, že už dávno komise měla začít jednat, aby napravila nekalé postupy v, v oblasti soutěže v leteckém průmyslu. Ona to sama způsobila tím, že tady měla nerozumnou politikům. Naše eh, národní společnost oblasti jsou tady v evropském rámci, který narušuje eh, jejich eh, konkurenceschopnost. Přesto Evropská unie dlouho nic nedělala a přihlížela a vlastně eh, neumožňovala našem společnostem, aby mohli rovně soutěžit třeba se společnostmi Perského zálivu, kde mají různé podpory, zatímco Evropská unie našim národním společnostem takové věci zakazuje. Nyní se komise rozhodla tyto nástroje konečně pozměnit, tak aby účinně mohla hájit naše letecké společnosti před nekalými postupy. To je velice dobré, ale proč jste to neudělali dříve? Um, nařízení 868 z roku 2008, které chce komise nahradit, uh, už eh, je tady vlastně v platnosti 13 let, kde docházelo k nekalé soutěži, které byly vystaveny naše společnosti a nemohly na to reagovat, protože to zmíněné nařízení nebylo přizpůsobeno uh, leteckému průmyslu a tomu, aby se hájil. Eh, takže eh, samozřejmě musíme být potěšeni těmito novými opatřeními, protože dochází ke změně, která je pozitivní oproti tomu předcházejícímu. Eh, znění, zejména pokud jde o důvody, které ospravedlní zahájení šetření. Jsou to postupy, které mohou ohrozit eh, leteckou společnost, mohou je poškodit a porušování mezinárodních pravidel. To je druhý důvod změny. Pokud jde o kritéria pro přijatelnost žaloby, ty změny tam tedy kráčí také správným směrem. Nebylo dobré, aby pouze mm, eh, náš eh, tedy komunitární průmysl měl možnost stěžovat si u eh, komise, zatímco národní společnosti sami o sobě by tak činit nemohly, nebo tak v minulosti činit nemohly. A potom jsou tady lhuty pro zahájení eh, a uzavření, šetření, ty by měly být zkráceny výrazně, mm, aby měly odrazující účinek. Pak by tady měla být také přechodná opatření během vyšetřování, E, jako například mechanismus odvolání, ten by zde měl být také zaveden. E, může komise upřesnit následující věci? Bod B článku 12 druhého odstavce. Tam se hovoří o tom, že komise by měla přijmout reparativní opatření, pokud by některé věci šly proti zájmu Evropské komise ale tady by tedy eh, v případě třetí země stačilo ohrozit eh, zájmy Evropské komise nějakým eh, komerčním způsobem, tak aby komise tedy nezakročila. Ehm, takže tím by se vlastně zastřešilo to nelegální postupování. Jak chce, nebo nekalé postupování. Jak chce komise tedy jednat, aby zabránila takovým možným zákrokům proti leteckým společnostem ze strany třetí země, které se dotýká nějaký, nějaké vyšetřování. Eh, děkuji paní Arnotu, eh, paní Klun. Thank you, Mr. Cornelis, for your eh, presentation. Děkuji panu Cornelisovi za velice jasnou, srozumitelnou prezentaci tohoto návrhu nařízení. Jsem velice ráda za vaše slova, kdy jste říkal, že toto nařízení má za účel zajistit eh, hospodářskou soutěž a ne vytvářet eh, nějaká, nějaké protekcionistické prostředí. Zmínil jste také tu konektivitu mezi zeměmi. Nyní jsme uzavřeli smlouvy s eh, Kanadou, Singapurem, Japonskem, bude nasledovat Austrálie, takže tato konektivita bude velice významná jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Zcela souhlasím s tím, že skutečně musíme nahradit předchozí nařízení, eh, které se ukázalo být nedostatečně účinným. Slova, která jste dnes eh, vyslovil, jsou skutečně pozbuzující. Jde o eh, rovný přístup ke všem podnikům, a o zajištění toho prostředí, které bude vytvářet e, vhodnou atmosféru pro hospodářskou soutěž. Máme smlouvy, dohody, e, které obsahují ustanovení o řešení sporů a tato ustanovení bude potřeba nejprve využít předtím, než se sáhne k dalším opatřením. Eh, musíme si ale uvědomit, že eh, k tomu řešení sporu eh, i v rámci těchto smluv dochází. Pokud jde o, ta, o ty stížnosti, které jste zmínil, tak my víme, že strany v těchto sporech předkládají nejrůznější dokumenty, s přepravci mají vlastní způsoby dotací, a mnohdy bude určitě obtížné eh, dobrat se nějakého eh, spravedlého posouzení. Nicméně takovéto situace mohou nastat. Ale zdá se, že váš návrh počítá s vyrovnaným a spravedlivým postupem a budeme se těšit na to, až se toto nařízení, až toto nařízení nabíde ještě konkrétnějších obrysů. Pro nás je hlavně eh, důležité to, aby eh, tady byly vytvářeny rovné podmínky jak pro spotřebitele, tak pro eh, hospodářské subjekty. Děkuji, paní Klun. Pane Cornelis, děkujeme vám za vaši prezentaci. Ukázal jste, že roste hospodářská soutěž mezi jednotlivými leteckými přepravci je to velmi zvláštní, protože víme, že podmínky eh, této hospodářské soutěže zatím nejsou podrobeny mezinárodním pravidlům, což je velmi komplikované, nebo ta situace je velmi složitá. Mě by zajímalo, jak přesvědčíte tyto země, nebo ty eh, členské země, které jsou dnes nepřátelské, nebo od vlastně odporují té myšlence nařízení. Jak ji přesvědčíte? Někteří se donívají, že toto nařízení které jste zmínil, znamená protekcionismus, takže to bude velmi obtížné. A druhá otázka, ta se týká ochranného mechanismus, mechanismu v nařízení. Já si myslím, že to není velmi e, jasné. A mě by zajímalo, jestli byste mohl podrobněji vysvětlit, jak si představujete ten ochranný mechanismus. A poté by mě zajímalo, pokud jde o ta kompenzační opatření, v těch dohodách, které byly uzavřeny bilaterálně, co se s tím udělá, protože tam jsou s tím spojeny velké obavy. Takže jakým způsobem na to reagovat? Já jsem si vzala slovo a přitom chtěli hovořit ostatní, někteří jiní kolegové, takže jim udělím slovo. Ale já vás nemám na seznamu, takže si vás tam doplním pan Van Mildeberg a potom paní Del Monte. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě vy tady eh, zmiňujete velmi zajímavé otázky a já bych také chtěl položit otázky. Vítám návrh komise, protože si myslím, v několika, že v několika usneseních Evropský parlament objasnil, jak důležité je zajistit spravedlivou soutěž ve vztahu uh, Um, s třetími zeměmi a se všemi přepravci, takže tady je opravdu efektivně zareagovat tak, abychom zajistili spravedlivou soutěž a jako liberál vítám jakoukoliv iniciativu, která by situaci zlepšila. Mám ovšem několik otázek, protože komise v návrhu odkazuje na něco, co je proti evropskému zájmu. Článek 3, 10, komise potom má možnost nezahájit vyšetřování, pokud by přijetí opatření bylo v rozporu se zájmy Evropské unie. To je první odkaz. Potom za druhé v článku 10 Evropská komise se může zdržet nějakých opravných opatření v případě, že by přijetí takových opatření bylo v rozporu se zájmy Unie. Má první otázka je, jak tedy definujeme zájem Evropské unie, protože tady si myslím, že potřebujeme nařízení, kde mm, by vlastně mělo být možné obrátit se i na Evropský soudní dvůr a rozhodnout, a zajistit tedy, na jakém základě se budeme rozhodovat, tedy komise se bude rozhodovat, aby to bylo opravdu neprůstřelné před soudním dvorem, když například nějaký letecký přepravce z třetí země by to napadnul. Tedy jaká je definice těchto zájmů? Druhá otázka se týká eh, rámce spravedlivých podmínek v rámci mezinárodních leteckých dohod. Jak zajistíte, že tady bude soulad mezi tou první úrovní mezinárodních klauzulí pro zajištění spravedlivé soutěže a potom um, pro tu druhou úroveň, když tyto věci nejsou efektivně uplatňovány, tyto, tyto normy. Um, mě by zajímalo, jak třetí země v tom vyjednávání reagují, protože teď se vyjednává a samozřejmě si uvědomuji, že jsou to důvěrné informace, ale možná, že byste mohl si alespoň některé obecnější věci v té souvislosti. Potom hovoříte o článku 13, finanční povinnosti ehm, nebo nějaká ekvivalentní opatření. A tady už se hovořilo o určitých právech. Víme, že na bilaterální úrovni jsou poskytována. Mě by zajímalo, jak, jaký je, je to opatření ekvivalence anebo nižší hodnoty. A některé věci jsou tam jasné, ale co myslíte tímto? Jaké ekvivalentní opatření nebo eh, opatření nižší hodnoty? Potom třetí věc, členské státy. Eh, víme, že došlo k prvnímu kolu jednání s členskými státy na radě a já si myslím, že už to proběhlo v červnu a že členské státy váhají, zejména tedy britští kolegové, pokud jsem to pochopil správně. Možná, že po Brexitu se nám to podaří spíše vyřešit, ale má otázka je, co můžete udělat vy a co můžeme udělat my proto, abychom Eh, vnesli větší nadšení eh, do řad členských států na radě. Čím je můžeme eh, ovlivnit a jak vy nebo my můžete zvýšit podporu ze strany rady? Samozřejmě každá instituce sehrává svou úlohu, ale já si myslím, že komise tady musí být velice přesvědčivá, zejména směrem k těm členským státům, které tady ještě váhají, pokud jde o návrh Eh, ve srovnání s návrhem 868. Pokud jde o eh, tu spravedlivou soutěž anebo režim VTO, tak ehm, se tady váha, ale já si myslím, že bychom měli usilovat o plnou integraci, integraci letectví v rámci VTO, protože pro mě je velice složité vysvětlovat voličů, eh, že hmm, Někdy, pokud to Airbus, tak tam je možné eh, vlastně spochybnit eh, něco v rámci VTO, ale pokud to přepravce, tak to nejde. Takže eh, já si uvědomuji, že jsou tady některé věci, které jsou hodně citlivé, takže to chápu, ale na druhé straně si myslím, že si vždy říkáme, jaký je náš horizont v dánštině. To znamená, Eh, jaký je náš eh, závěrečný cíl, ke kterému bychom měli eh, sledovat? A pokud jde o hospodářskou soutěž, tak bychom měli usilovat o VTO, dohodnout se v rámci VTO. Takže nebo sladit to s VTO. Takže jaké kroky v tomto ohledu si myslíte, že bychom měli udělat a jak přesvědčit členské státy, které váhají? Děkuji. Děkuji. La parole est à Madame Demonté. Paní Del Monte. Eh, intanto grazie per la presentazione. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za prezentaci. Mám jednu poznámku a jednu otázku. Nejprve poznámka k tématu flexibilita. Hovořili jste o tom. Není možné mít pouze jednostranná opatření, je vždy tak nutné také vidět možný užitek, to, jak je možné konkrétně postupovat. Jmenovali se také data a fakta. Počet letů se zdvojznásobil v posledních letech. V roce 2050 ten počet bude obrovský. Vzdušný prostor se tedy čím dál tím více naplňuje. A musíme mít nějakou strategii, jak zvládat tento objem letecké dopravy. Také s ohledem na spotřebitele a jeho očekávání. Je třeba zahradnit také letecké služby, když nebudou v pořádku, tak nebude letectví fungovat. Potřebujeme tedy řádné ceny za konkrétní destinace, což by byl krok směrem vpřed. Říkám to proto, že se domnívám, že je důležité vše nastavit správným směrem, také s ohledem na nejodlehlejší regiony. A ještě k implementaci nařízení a také implementaci dohod mezi členskými státy Unie a třetími zeměmi. Heslo státy zálivu. Ale nejsou to pouze země z Perského zálivu, kterých se to týká, je to řada dalších zemí. Jak se budou dohody aplikovat, budete zhledňovat také hospodářskou soutěž a jak to bude celé napojeno na aplikaci, naří, aplikaci nařízení. Domníváte se, že je tam nějaká oblast důležitější, nebo ta nejdůležitější oblast je právě oblast hospodářské soutěže, až půjde o konkrétní uplatňování nařízení? Děkuji. Já opět eh, udělím slovo panu eh, Corneli, aby eh, vrhl světlo na to, na to jste se ptali. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Píprovi a stínovým zpravodajům za jejich zájem v této věci. A e, velmi se těším na spolupráci. Já i můj tým jsme vám k dispozici a rádi doplníme e, všechny informace, které budete potřebovat v celém procesu. Děkuji za širokou podporu pro tento návrh. Vnímám e, tuto podporu Mnozí z vás se donívají, že je to nezbytný návrh, užitečný návrh a to nás velmi těší. Někteří z vás naznačili, že je potřeba tady některé věci doplnit a to je samozřejmě přirozené. Abychom se vrátili k některým specifickým připomínkám, pan Telička hovořil o posouzení dopadů a o konektivitě. Samozřejmě posouzení dopadů eh, to není, není snadná věc do eh, počátku a není to vůbec jednoduché pro tento nástroj, protože to je rámcové nařízení, nařízení, které vytváří nějaký proces, nějaká kritéria, ale vlastně se nezabývá konkrétními případy nebo ne, ne, nevstupuje do toho. A někteří z vás to zmínili, naším úkolem dnes není eh, posuzovat konkrétní případy předtím, než to nařízení vstoupí v platnost. Takže proto je obtížné kvantifikovat, jaký by mohl být dopad těch případů, které ještě neznáme v Evropě. Eh, Věřím ovšem, že se všemi těmi omezeními, které máme, se nám podařilo předložit eh, přesvědčivě posouzení dopadů eh, v odpovídání na běžné otázky. To znamená takové to, eh, ta, ten rozdíl mezi tím něco učinit nebo neudělat, neučinit nic, pracovat na mezinárodní úrovni nebo si vytvořit vlastní nástroj. My si myslíme, tak jak to tady zmínili někteří z vás, že obojí je nezbytné, takže my jsme se klonili spíše k tomu, že mm, působit v rámci VTO a vlastně i na základě tohoto nařízení. A já si myslím, že eh, s ohledem na, těmi, na ta různá omezení a slabiny, které tady mohou existovat, je velmi eh, dobré rozhodnout se tímto způsobem a schvál, schválila to i naše nezávislá eh, přeskumná rada. Potom otázka konektivity. Vím, že mm, to je pro vás důležité, to i na radě a proto jsem v té prezentaci se na to soustředil. Konektivita je vlastně takovým výchozím bodem. Není to obětí tohoto nařízení, je to něco, co by mělo těžit z tohoto nařízení. To je náš pohled. Potřebujeme co nejvíce hráčů, abychom byli schopni působit na opravdu eh, trhu, který bude opravdu otevřený pro hospodářskou soutěž a konkurenci. A to se týká hm, ovšem i samozřejmě zahraničí. I když nám toto má pomoci v těch místech, kde nemáme žádnou jurisdikci, tak Naší upřednostňovanou cestou je vyjednávat o řešení bilaterální cestou. A tento nástroj nám má pomoci ve chvíli, kde mm, to vyjednávání e, kooperativní selže a my víme, že se to někdy děje. My samozřejmě nevyužijeme tento nástroj Eh, hned na poprvé. My samozřejmě nejprve půjdeme tou běžnou cestou, nejprve budeme jednat a diskutovat, ale nemůžeme vyloučit, že někdy narazíme a potom bychom neměli být zcela eh, bezbraní, protože když jste bezbraní, tak eh, narazíte tím více, protože ta druhá strana vám pak již nenaslouchá. nenaslouchá. Takže to je naše preference a pan Van Mildenburg, ano, my to budeme řešit i nadále, i v rámci ICAO. Ale musím říct, že pokud jde o Evropu, tak my jsme ti, nebo my jsme z těch, kteří nejvíce tady protlačují tato pravidla. Eh, jiné eh, části světa to tak vůbec nevnímají. Dokonce i země, které obvykle ehm, podporují konkurující si trh, eh, jako je třeba USA, tak v oblasti letectví jsou velmi mm, jaksi tradiční, zaměření na tradice a ehm, mají tradiční Um, nebo konzervativní. A eh, za několik let se to snad vyřeší a do té doby bychom měli mít tento efektivní nástroj, měli bychom být možnost ho využívat. Pan Kramer zem, zmínil otázku o hospodářské soutěže uvnitř EU. To nás také znepokojuje, je to pro nás důležité a my, náš, my chceme náš přístup vnímat jako Eh, holistický, chceme ho pojímat jako holistický a eh, je tady celá řada eh, iniciativ a pokud jde o letiště, tak nechceme propagovat ta letiště, která nejí trh. Paní komisařka Bulc to řekla mnohokrát a máme velmi přísná pravidla pro státní podpory pro letiště, pokud jde o podporu investic, Ehm, tady téměř není možné, ovšem bez takové podpory někde eh, tedy mm, postupovat. Eh, musíme mít ta pravidla. A ehm, Jinak musím říci, že ve srovnání se zbytkem světa máme velmi konkurenceschopná letiště. Samozřejmě poplatky se velmi liší eh, mezi jednotlivými letišti, ale odráží rozdíly v investičních nákladech, rozdíly v úrovni eh, poskytovaných služeb a poplatky jsou stanovovány v souladu eh, s pravidly z naší směrnice o leteckých poplatcích, o poplatcích na letištích a tam se zohledňují zohledňují různé faktory, které se velmi liší. Eh, někde, eh, některá ta letiště se velmi rozšiřují, mají nové dráhy a tak dále. A tak zkrátka je to zohledněno. Eh, mají, mají větší náklady a to se musí zohlednit. A my jsme také začali nově hodnotit směrnici o letištních poplatcích a také budeme řešit to slavné nařízení z roku 2008, takže ty, všechny tyto věci k fungování vnitřního trhu tam proběhne pří, příštích letech revize ve všech eh, těchto legislativách a jistě budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit. Paní Arnotu zmínila otázku eh, harmonogramu a možnost přijmout provizorní opatření. Já si myslím, že tady máme mm, takové maximální načasování a jak, jak eh, to může nejdéle, jak dlouho to může být, eh, vlastně tu maximální lhutu, ale my můžeme samozřejmě být i rychlejší a můžeme jednat i v některých případech, kdy ještě nedošlo k poškození, ale my jsme si jisti, že k poškození dojde, tak tam můžeme začít jednat eh, již před tím poškozením, takže opravdu můžeme být velmi pohotoví a rychlí. Potom eh, ten zájem Evropské unie to tady zaznělo z několika stran. Ano, to je velmi důležitý bod, bude to důležité i na radě. Jak definujeme zájmy Evropské unie. My si do ní máme, že je důležité pracovat s tímto konceptem. My jsme si ho nevymysleli, protože je to něco, co figuruje i e, v dalších oblastech um, obchodních zájmů. Zkrátka, e, to není tak, že mm, um, Eh, zkrátka, my nechceme spustit, eh, nechceme, aby vlastně to vyšetřování mohlo být něco, co je jako rozjetý vlak, který nikdo nezastaví a pak to bude třeba na úkor zájmu občanů. My chceme mít nějakou eh, pojistku, nějaký nástroj a samozřejmě nemůžeme dávat v tuto chvíli žádné příklady v letectví, protože tady neexistují, ale máme tady například nařízení o obchodních bariérách a antidumpingových postupech, kde například zájmy spotřebitelů a výrobců výrobců eh, byly srovnávány a podle toho se někdy rozhodovalo, zda nějaká opatření budou uvalena nebo ne. Takže to je to, co eh, tady chceme zohlednit. Ono je velice obtížné tady být přesnější v tom textu, protože kdybychom byli příliš přesní, tak tím bychom se vlastně chybili, tím bychom chybili náš cíl. Já si nemyslím, že další nástroje, které existují, jsou uh, přesnější. Ty také nejsou přesnější. Otázka jednání na radě. Ano, správně jste slyšeli, eh, když se tady hovoří o tom, že členské státy na to mají velmi rozličné eh, náhledy. Jde o to, že ty názory se vytvořily ještě předtím, než my jsme náš návrh vytvořili. Byla tady různá očekávání a my se nyní snažíme eh, někam to posunout, eh, říci, dobře, dejme stranou všechno tisková prohlášení z minulého roku a soustřeďme se na tento text tak, jak je eh, nyní zde předložen a chceme přesvědčit členské státy, že, že to, čeho se bojí, se vlastně nestane. My eh, tady nechceme uzavírat nějaké spoje uh, směrem k nějakému významnému mezinárodnímu letiš, let, letišti a tak dále. To rozhodně není to, co bychom si přáli. A vy jistě vnímáte tu vyváženost mezi různými zájmy. Uh, takže já si myslím, že ty pocity na radě se také změní, až se pustíme do toho textu a až bude zřejmější, oč v tomto textu běží. A v rámci sociálního postupu mezi Evropským parlamentem a radou jistě také dojde ke změně atmosféry. Bilaterální eh, vyjednávání dostalo se nám pozitivní odezvy od zemí, se kterými vyjednáváme, protože stejně jako vy se donívají, že je to vyvážený návrh, že vychází eh, z důkazů, z faktů, že jsou tam respektována práva na uh, hájení a tak dále. Nejsou tam ty věci, kterých se někteří báli. Eh, báli se, že to navrhneme, ale my jsme to nenavrhli. Takže reakce byla pozitivní a Nemělo to žádný negativní dopad na žádné z našich vyjednávání. Jak jsem uvedl, my podporujeme vyjednávání a je pro nás důležité, pokračovat v partnerství, která, jak doufáme, budou obsahovat velmi konkrétní ustanovení o obchodu a měl by tam být velmi eh, účinný mechanismus pro řešení eh, sporů eh, na základě spolupráce, takže v takových případech rozhodně to nařízení nebude ani uplatňováno mm, Ptali jste se, abych uvedl nějaké příklady, eh, jaká jiná opatření než finanční eh, sankce by měla být eh, uplatněna. To může souviset s leteckými službami, letištními službami, přidělování slotů, využívání dalších služeb mm, a tak dále. každém případě samozřejmě musím říct, že veškerá operativní opatření jsou představitelná vyjma těch, které by nás či členské státy e, přivedly k porušení stávajících bilaterálních smluv. Takováto opatření nebudou možná. Ovšem, e, již v našem nařízení o přidělování slotu počítáme s jednou věcí. Pokud by letiště ve třetí země, zemi odmítlo přidělit sloty našim eh, aerolinkám, aerolinkám z EU, tak bychom samozřejmě mohli přistoupit k tomu, že, zaka- že nebudeme přidělovat eh, sloty aerolinkám z této země, což je takové to opatření. Eh, mimochodem, došlo k tomu před několika lety a během 24 hodin se to vyřešilo. Diskriminace byla eliminována což si myslím velice dobře ukazuje ten odrazující charakter takovýchto opatření. O VTO, Světové obchodní organizaci, jsem již hovořil. Paní Demonte zmínila regionální, respektive místní rozvoj. Domníváme se, že jednotný trh eh, způsobil nárůst počtu tras, eh, a to na trojnásobek eh, oproti tomu stavu na začátku. Nám jde o to, aby ta konektivita byla realizována přímo, ne přes ta centra, přes ty dopravní huby. Z místa A do místa B. My jsme se ve svých pokynech vydaných v červnu snažili vysvětlit, jak ty závazky veřejné služby aplikovat. Mnohdy jsme svědky toho, že v zemích eh, přistupují k jejich aplikaci váhavě, poněvadž si nejsou jistí, jak správně postupovat a proto jsme se snažili to ve svých pokynech vyjasnit. Takže paní předsedkyně, tolik eh, z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane Cornelis, za to, že jste se pokusil um, osvětlit tady některé věci, které byly nejasné na našem výboru již delší dobu, pokud je o toto nařízení. A um, to není eh, poprvé, um, že se, kdy se vidíme a jistě to bude v budoucnosti takže se opět uvidíme, abychom se posunuli v této věci a postarali se o to, aby tady existoval rámec a abychom se všichni společně posunuli vpřed. Děkujeme vám a vězte, že jste vždy vítaný eh, na našem výboru. Et maintenant, je vais vous dire que la... Um, Nyní eh, bude naše zasedání pokračovat za zavřenými dveřmi. Požádám o přerušení eh, web streamingu. A ti, kdo tady nemají co dělat, ať prosím opustí sál. A ti, kterých se týkají příští body, ať prosím zůstanou. Máte dvě minuty na opuštění sálu.